Zahájíme zasedání, protože mám několik oznámení. Vidím, že e, zpravodajka už tu je pro první bod a mám tu několik oznámení. Takže z toho důvodu už začneme. Včera se nám opravdu nepodařilo držet e, časový rozvrh, tak proto už zahajuji teď také. A také kvůli zápisu to přečtu opravdu detailně, takže to prosím nějak vydržte. První oznámení se týká jazykového profilu, tlumočení není v galištině, v chorvačtině a nebude v malčtině. Za druhé, jmenování navrhovatelů stanovisek pro transparentnost eh, zprávu z vlastní iniciativy a zprávu z vlastní iniciativy tam bude AFKO, pan Pitemrel, na rozpočet eh, eh, sekci 3 eh, a komise o díl 9. Tam je hlav, tím vedoucím výborem rozpočet a byl schválen výzkumný program Liber 2015. Ohledně Small Borders Package koordinátoři se shodli, že budou žádat stanovisko od právní služby Evropského parlamentu na základě přání zpravodajů nových zpravodajů. Také se shodli, že chtějí mít rozpravu na plenárce na základě ústní otázky na radu a komisi. Eh, komisi. Eh, IMCO sestavilo pracovní skupinu o digitální agendě, jejíž činnost je také ve sféře zájmu jiných výborů, jako eh, LIBE ohledně základních práv a ochrany údajů. Koordinátoři se shodli, že budou žádat více informací o této pracovní skupině, tak abyste tedy věděli, že to je pro nás zajímavé téma. Pro mnoho kolegů to je zajímavé. Chci tedy zopakovat, že koordinátoři budou žádat více informací o této pracovní skupině. To, to opakuji pro kolegy, které to zajímá. Potom follow-up follow o šetření o elektronickém eh, masovém eh, sledování nebo dohledu nad evropskými občany. Koordinátoři se shodli na sepsání usnesení ohledně follow-upu na, na základě usnesení z 12. března podle tohoto kalendáře se má předložit návrh po eh, návratu delegace z Washingtonu a eh, lhuta pro pozměňovací návrhy je v dubnu, bude se hlasovat v květnu, aby na plenárku to mohlo přijít eh, také v květnu. Také jsme se shodli, že budeme mít slyšení o antisemitismu a islamofobii v Evropě a na tom se tedy shodli, včetně tohoto titulu, který se nazývá eh, Slyšení o antisemitismu a islamofobii v Evropě. Následně tu bude také meziparlamentní konference 28. a 29. května o demokratickém dohledu eh, nad spravodajskými službami. To bude follow-up eh, po eh, usnesení 12. března 2014. Koordinátoři se také shodli, že bude slyšení o boji proti terorismu a o výzvách pro vnitřní bezpečnost EU. Koordinátoři se také shodli, že to bude 14. dubna, takže už byl, bylo připraveno datum a připravuje se program. A nyní podle eh, článku 133 jednacího řádu to máme eh, návrhy na usnesení. Koordinátoři doporučili, aby byly před Eh, aby nebyl dělán follow-up následujícím usnesením. To je k eh, usnesení pana Bizota, boj proti eh, dětské pornografii online, potom je to od pana Patričela, svoboda tisku v Evropě, potom od pana Uspaskyče, fungování Evropského soudu pro lidská práva a potom od pana Borgecia, hrozba představovaná ISIS. K peticím, to je článek 126 jednacího řádu, koordinátoři doporučují, aby následující petice neměly follow-up, takže to přečtu jen tak kvůli zápisu. Takže to je petice eh, Petra Zjura eh, o vytvoření uniformních infrastruktur eh, poskytujících zlepšené zařízení pro integraci těch, kdo žádají o azyl, petice Eh, od AI ohledně nového bezpečnostního zákona ve Španělsku, petice Helmuta Šapa, eh, petice eh, Jurga Bošnera týkající se osobních údajů evropských občanů, petice Charlesa Listera na zrušení směrnice na ochranu osobních údajů a petice Paula Del Bene. A nyní e, se ptám, zda výbor podporuje tato rozhodnutí nebo doporučení koordinátorů podle článku 205. Ano, takže teď můžeme kolegové přistoupit. Pane Ďurku, je to něco k, k proceduře, prosím. Děkuji. Včera, když jsme vedli dlouhou a zajímavou debatu o lidských právech, eh, tak na Lucemburském náměstí eh, nejdříve eh, byla zahájena legální manifestance demonstrantů z Polska, kteří přijeli z Polska a chránit právo od těch nejslabších nenarozených dětí a potom policie skonfiskovala eh, materiály demonstrantů místo, aby eh, obránila, eh, tedy místo to, aby bránila demonstraci, takže materiály byly skonfiskovány a tím bylo naručeno jejich právo demonstrovat. Měli bychom se tím zabývat, mělo by to zajímat náš výbor a navíc bych rád oznámil intervenci předsednictvu našemu parlamentu, protože Mm, Lucemburské náměstí je eh, přiřazené našemu parlamentu tak, aby tam lidé mohli vyjadřovat názory k věcem zde projednávaným a to musíme chránit a něco musí intervenovat u velicích úřadů, aby k takovým situacím nedocházelo. Eh, jsem velice překvapen, že policie eh, se prokázala jako tak neefektivní, například pokud jde o obranu našeho, naší budovy, když se kurčtí manifestanti, demonstranti chtěli <clears throat> dostat sem do budovy a teď najednou eh, rozmetala tuto demonstraci. Prosím, pane předsedo, abyste se k tomuto vyjádřil a jednal. Mr. you, probably aware Pravděpodobně víte, že toto není procedurální záležitost, to patří spíše do bodu různé, ale když už jste to udělal, eh, mělo by to být skutečně eh, v komentářích bodu různé. Já to tedy chápu jako bod různé a e, toto skutečně nebyla procedurální otázka. Ponecháme to k projednání pod bodem různé. To není procedurální otázka. První bod na pořadu jednání Jedná se o podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti oper. Je tu probíhající trialog 30. Eh, března eh, se odehrál eh, trilog tomuto balíčku a 3. března se odhrál první trialog k tomuto důležitému balíčku. Podle článku 73.4 si vyslechneme zpravodajku, která nám sdělí, jak dopadl tento trialog. Prosím, Cecilie, máte slovo. Opravdu mě těší, eh, pane předsedo, že vám mohu sdělit, co je nového od té doby, co jsme zahájili práci na třístranných jednáních. Ty eh, návrhy na směrnice týkající se naplnění vstupu a pobytu státních příslušníků třetí zemí za účelem výzkumu, studia, vyměných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti OPER byla předložena komisí už před dvěma lety. Evropský parlament, jak víme, tehdy přijal náš mandát v únoru loňského roku a rada následně přijala svůj mandát v prosinci 2014. První politický trialog se odehrál 3. března. Za prvního trojstranného jednání jsme diskutovali o obecných podmínkách pro podmínky vstupu a specifické podmínky pro mm, výzkumné pracovníky. Nebylo dost času, abychom diskutovali o dalších tématech, konkrétně tedy o specifických eh, podmínkách pro žáky, eh, studenty a o Eh, rozsahu eh, této směrnice. To ještě budeme probírat na dalším trialogu, který se odebra, odebe, odehraje právě dnes odpoledne. Mandát eh, k technickým setkáním vede k setání kompromisních návrhů, které se týkají bezpečnosti, zdravotnictví, hodnocení, patřičných zdrojů a referenční finanční částky a také místa, kde se podává žádost nedošlo k dohodě ohledně bodu, které by umožňovaly členským státům požadovat, aby žádosti byly předloženy v oficiálním jazyku členského státu. A také nebyla schoda na bodu týkajícím se toho, v které chvíli daného postupu příslušníci třetích států musí předložit patřičným orgánům svou adresu v hostitelském členském státu. To ještě není vyřešeno ale podařilo se nám se shodnout na některých technických záležitostech. A jak už jsem se zmínila, druhý trialog se odehraje dnes a budeme pokračovat v probírání těchto bodů, budeme navazovat na předchozí eh, body a budeme diskutovat také o přístupu na pracovní trh pro studenty. Eh, v takovýchto situacích kolegové, kteří mají zájem o Detaily se mohou obrátit na mě bilaterálně a já vám ráda odpovím na dotazy. Děkuji vám a e, přeji vám krásný den. Thank you very much, Cecilia. Děkuji, Silvie. Bylo to stručné a bylo to přímo k věci. E, to je velice důležité pro ten dnešní trial. E, přeje si někdo ze stínových zpravodajů něco říci? Pokud ne, e, za komisi Brenda Pike tady taky není. No, takže to je všechno. Arena tedy byla vaše e, výhradně. Je to tady dobrá zpráva. No a dnes odpoledne proběhne trialog. Můžeme tedy přejít k bodu 5 a to je situace v oblasti základních práv Evropské unie. My jsme včera měli velmi úspěšné slyšení na toto téma. Eh, kolegové přispěli skvělým způsobem. Takže teď jsme u tohoto bodu pět a já dám slovo naší zpravodajce Lauře Feráře. Děkuji, pane předsedo. Především přeji všem eh, dobrý den. Eh, děkuji sínovým zpravodajům za cené příspěvky. Od první schůzky sínových zpravodajů eh, ráda bych především se zmínila o přijaté metodologie při samotném sestavování zprávy. Velice důležité pro mě je do této činnosti začlenit občanskou společnost na základě dotazníků, které budu brát v úvahu. Při sepisování zprávy já myslím, že je důležité také do budoucnosti si udržet tento způsob spolupráce s platformou základních práv a eh, eh, agentury a také na základě toho, co řekl eh, komisař Timmermans, je důležité vrátit se ke kráse dialogu a k vzájemnému naslouchání. Konsolidovat takovýto způsob práce je podle mne pozitivní. A nyní přejdu ke zprávě samotné chci zdůraznit, že to jsou formální limity, takže to je 6 tisíc úhazů. To si myslím, že je velice omezený prostor a proto je ta zpráva velice stručná, jak v první, tak především té druhé části, která se věnuje jednotlivým druhům porušování základních práv EU. Proto jsem chtěla poukázat spíše na hlavní prvky aniž bych eh, chtěla tvrdit, že ta zpráva bude vyčerpávající. Naopak chci upřesnit, že toto je první návrh zprávy, který je výchozím bodem pro další práci a nevyhnutelně zapotřebí eh, tento text obohatit. Ke struktuře zprávy je rozdělena dvou částí. První část se věnuje institucionálním otázkám, druhá se věnuje konkrétnímu porušování základních práv. První část vztahující se k institucionálním otázkám, se zaměřuje na to, že potřebujeme vnitřní strategii pro základní práva v EU, abychom zajistili konzistenci s strategickým rámcem pro lidská práva a další eh, externí vztahy. A na základě doporučení zprávy Luje Michela eh, z minulého funkčního období bychom se měli snažit překonat to dilema z Kodaně, tak abychom eh, přeskoumali respektování právní stát a eh, dodržování základních práv nejen u, člen, u států, které chtějí přistoupit do EU, ale také u členských států. Toto je první příležitost pro Evropský parlament, aby reagoval na sdělení komise ohledně eh, stavu eh, práv eh, a také na to, co uvádí rada. Je to trochu ambiciozní věc, návrh komise patřičně neodstrašuje. My si spíše přejeme, aby komise revidovala dosavadní mechanismus a zaměřila se také na vnitřní strategii na ochranu základních práv tak, aby rychleji byla schopná reagovat a aby se aktivovala, aniž by, by se čekalo, až dojde k nějakému porušení eh, základních práv. V tomto případě už ve fázi aktivace a dialogu chceme začlenit do činnosti nejen tedy zainteresovaný stát a komisi, ale také parlament, eh, radu nebo i národní parlament nebo agenturu samotnou, tak abychom zajistili, že bude docházet k automatické aktivaci i článku 7, pokud tento mechanismus nebude dostatečný. To už také včera uváděla Amnesty International. Ten mechanismus podle článku 7 je zřídka kdy využíván a přitom se jedná o velice delikátní otázky dodržování základních práv. Vnitřní strategie, tak jak je navrhovaná na základě zprávy Louis Michela z minulého funkčního um, období se zakládá na článku 2 smlouvy o fungování EU. Mají se účastnit všechny orgány EU, kterých se týká dodržování e, lidských práv. Měla by se zakládat na politickém cyklu, tak aby byly vytvořeny patřičné synergie mezi jednotlivými výročními zprávami a dodržování charty základních práv a právního státu a mělo by to končit každoročně výročním fórem o kterém hovořil komisař Timmermans. Takže my si přejeme, aby toto výroční fórum bylo eh, nejen příležitostí k diskuzi, ale aby to bylo i příležitostí k tomu, abychom ukázali, že Evropa je více proaktivní, že navrhuje eh, způsoby, jak konat, že monitoruje, jak se dodržují základní práva a jak se dodržuje osvědčená praxe v základních právech v EU o tom hovořili komisař Timmermans. Na základě práce tohoto fóra se může účastnit e, těchto aktivit i občanská společnost. Takže potřebujeme takovouto strategii, která bude umožňovat dosažení obecného cíle zaměřeného zlepšení e, blaha občanů a zlepšení důvěryhodnosti Evropské unie. Tato zpráva navrhuje celou řadu nástrojů, jako výměnu osvědčených praxí mezi členskými státy, potom kritéria pro spravedlnost, eh, včetně trestní spravedlnosti, silnější mandát, eh, například založený v tom, na tom, že zde bude bak, eh, databanka pro situaci v lidských a základních právech v EU v jednotlivých státech. Dále se zaměřují v druhé části na jednotlivá porušování eh, základních práv. Jedná se o svobodu projevu, došlo k epizodám diskriminačním, eh, protisemickým nebo protiislamistickým eh, projevům a žádám rychle přijetí patřičných textů. Potom se to jedná o, o práva LGBTI, o práva postižených, kteří trpí diskriminací. Měli bychom zajistit, aby členské státy například budou rušit eh, architektonické bariéry eh, ve veřejných budovách, které doposud v roce 2015 brání postiženým osobám eh, ve využívání těch nejzákladnějších veřejných služeb. Také eh, hovoříme eh, o uprchlících, žadatelích o azyl, tak, aby byly zachráněny eh, osoby, které jsou v nebezpečí, aby se zkoumaly alternativní cesty, protože někteří lidé se snaží dostat ilegálně do EU. Na, na včera na tom slyšení se hovořilo i o úsporných opatřeních a jak ovlivnila dodržování základních práv. Bylo několikrát zdůrazněno, že je zde úzké pojítko mezi ekonomickou krizí a základními právy, konkrétně sociálními právy evropských občanů, které jsou nyní, eh, tato práva jsou nyní pozdržena na základě omezených zdrojů. Ohledně kriminality Organizovaná zločinnost a korupce představují závažnou hrozbu demokracie. Jakým způsobem poškozují eh, základní práva? Tomu také musíme věnovat pozornost. Včera jsme se zmínili také na. Mm, mm, zmínili jsme se o přelidnění, nicméně neměli bychom se zabývat jen přelidněním ve věznicích, ale také celkovými eh, podmínkami ve vězeňských eh, zařízeních nebo v zařízeních vůbec obecně nápravné služby. Eh, nemělo by jít o sociální neutralizaci pouze, ale o sociální reinkluzi a integraci eh, daného člověka. A proto lidé, kteří jsou v různých vězenských Eh, zařízeních a nemají tuto péči, následně tíhnou k recidivě. Můžeme se ještě konkrétněji zmínit o právech eh, nezletilých, jako tam hovořil Kola Kiniči, můžeme hovořit o právech Sinti a Romů, také o ochraně eh, práv osob bez státní příslušnosti. Tato zpráva, jak doufám, bude plodem, co možná nejvíce tedy plodem společné práce se sínovými zpravodaji. A za tímto účelem už bych teď ráda předeslala, že chci uspořádat schůzku sínových zpravodajů ještě předtím, než budou předloženy pozměvací návrhy, nebo než bude ta lhůta vypršená, abychom mohli mm, mezi sebou se dohodnout, co by nás vedlo k nějakým sdíleným e, závěrům aby tedy tato zpráva měla skutečný dopad a navíc, aby se dobře četla. aby nedošlo k nadměrné fragmentaci v pozměňovacích návrzích. Děkuji. Thank you very much. I mean, I think... Děkuji vám. Já myslím, že to slyšení to byl dobrý začátek a teď máme 20. duben jako termín pro eh, podávání pozměňovacích návrhů. Základní práva, to je takový notorický problém a jenom eh, de facto rozsah takové zprávy je obrovský, obrovský problematický, neboť se týká eh, řady různých dílčích problematik, či otázka je, jak k tomu přistoupit metodicky a hloubku problému. Tak a teď máme čas ještě do 9.45, takže teď bych požádal stínové zpravodaje, aby se také vyjádřili. A začíná EPP a paní Vozenberg. Děkuji, pane předsedo. Zkusím to vzít stručně. A zhustit to do několika málo minut, eh, tedy své názory na tuto zprávu. Myslím, že zpráva je významná a zajímavá a chtěla bych poblahopřát paní Fedaře, která eh, se zaměřila skutečně na to, co nás obklapuje. Usnadňuje tak práci stínovým zpravodajům, což znamená, že my se můžeme pokusit o konsensuální přístup. Samozřejmě, že musíme eh, bránit, chránit a vynucovat základní práva a ono nám eh, pomáhá, jestliže eh, se rozděluje na část jedna, část dvě tato zpráva podle toho, které instituce jsou příslušné. Jsou zde zdůrazněny zúrazněné, zúrazněné typy porušování eh, práv, eh, která jsou nová a která mění situaci a eh, samozřejmě se zabývá také migrací. Já se pokusím vysvětlit, v čem se shodujeme a co ještě budeme muset doprojednat. V části první, to je institucionální rámec, se hovoří o potřebě respektovat článek 2 a e, tady se hovoří o základních právech e, týkajících se demokracie, menšin a práva průřezová. Článek číslo 2 hovoří o tom, že tato práva je nutno podporovat jsem ráda, že v této zprávě eh, paní Ferrara nekritizuje jednotlivé země, tedy nejsou zde eh, konkrétní případy v konkrétních zemích. Od toho ovšem je výroční zpráva. Že? Včera eh, tady jeden stínový zpravodaj žádal pravý opak, a sice, že zvláštní zpráva by se měla vypracovávat pro každou zemi, kde dochází k porušování práv. Já myslím, pane předsedo, že v současné situaci by nám to k ničemu nepomohlo, zvláště by to nepomohlo eh, zásadním způsobem eh, zlepšit situaci. Jak už bylo řečeno, k porušování lidských práv dochází všude v Unii. A já si myslím, že by bylo lepší, kdyby se našel způsob v Unii a našel způsob zde v parlamentu, jak vykonávat tlak na členské země, aby dodržovaly lidská práva. Já si myslím, že eh, tady toto ukazování prstem a obvinování nám příliš nepomůže. Eh, myslím, že by bylo vhodné, kdybychom měli v Evropské unii interní strategii, která bude se opírat o článek 2. Čili demokracie a práva. E, zejména tedy pokud se týče našich zahraničních vztahů. A možná e, by bylo vhodné revidovat současné nařízení a možná rozšířit jeho působnost. Toto si jistě vyžádá další debatu. Vzhledem k tomu, že s pravomocem je to vždycky ožehavé, nemůžeme souhlasit rozšiřování pravomocí kohokoliv, pokud by to nějak nebylo, eh, pokud by toho nebyl zahrnut Evropský parlament. Zazněla tady návrhy eh, jako prověřit eh, systémy trestního práva v jednotlivých zemích. To já si myslím, že by bylo zasahování do trestního práva členských zemí a to, na to nemáme právo. To je podle mě nepřekročitelná linie. A dále tady zazněl návrh eh, na mechanismus eh, tak, aby se nemohly, nemohla práva eh, porušovat tedy v, ze strany státních institucí mm, já si myslím, že tady eh, spíše bude třeba, eh, aby eh, se k tomu stavěly instituce, stávající instituce nově, poněvadž článek 2 to je záležitost všech institucí, ne jenom nějaké specifické. Čili tolik k tomu institucionálnímu rámci. A pak tedy je tady otázka těch základních práv, za část o základních právech. Podle mého názoru je eh, třeba, aby princip subsidiarity byl respektován eh, ve všech okamžicích. Pane předsedo, prosím ještě dvě, tři minuty. Ne, promiňte, pan předseda, eh, budeme hlasovat v 9.45. Takže já se omlouvám, že vás přerušuji, ale skutečně budeme hlasovat v 9.45. Takže já bych chtěl požádat z pravodaje stínové, aby se vešli do dvou minut, pokud vám to nevadí. Já bych chtěl dát slovo všem stínovým zpravodajům, takže kdybyste to mohla řekněme, v půl minutě dokončit. Já vím, je to neobvyklé, ale je to prostě tím, že tady máme eh, další důležitý bod k hlasování, tedy ty smart voters. Ano, tak já budu stručná. Eh, my musíme chránit práva dětí, základní práva eh, také v kandidátských zemích, které se chtějí přidat k EU pak také oběti eh, zločinů a mě zvláště zajímá eh, otázka eh, pašování a převaděčství a také otázek asilových. Já souhlasím s paní zpravodajkou, že bylo dobré, kdybychom ještě jednou měli schůzi stínových pravodajů. Pan předseda, děkuji a já se omlouvám všem ostatním stínovým zpravodajům. Toto by si eh, vžádalo daleko další debatu, takže prosím, zkuste se, eh, eh, zkuste se nám vejít do toho času. A velmi rád, kdyby nám to začaly znova fungovat hodiny. Ano, čili já, když se teď budu dívat na hodinky, tak to není projev nezdvořilosti, ale mm, časomíry. Takže nyní pan Petr Niedermüller za SAD. Mr. Chairman, I will... Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím velice stručně. Jak jsem říkal včera odpoledne, myslím, že tohle je opravdu eh, skvělý začátek. Tento včerejší odpoledne a hm, zpráva paní Ferry je velice dobré východisko. Zmínil jsem dvě, tři věci. Někteří kolegové eh, eh, říkali, že jsou třeba zprávy pro jednotlivé země. Já si myslím, že to je velice důležitá věc. Samozřejmě jsou tady eh, rozdíly, pokud jde o porušování základních práv v jednotlivých členských státech. V každém členském státu můžeme hovořit o porušování lidských práv, nicméně eh, dělá se to do jiném, v jiném rozsahu v jiných zemích, v různých zemích. Proto budeme pro sledování základních práv v jednotlivých členských státech tak, aby každý eh, rok mohla být zpracována základní zpráva o situaci lidských práv a základních práv v každé zemi. To je první věc a nesouvisí to nic se stigmatizací nebo něčím takovým. <clears throat> Paní Ferrara samozřejmě také hovořila o koraňském dilematu. To je, myslím, velmi důležitá otázka. Měli bychom zdůraznit, že musíme pověřit eh, tu situaci eh, v daném členském státě a nejenom i po vstupu do Evropské unie, nejenom před ním. Potom třetí věc. Lidská práva žadatelů o azyl a lidí, kteří přicházejí do Evropské unie. Lidská práva pro uh, migranty a žadatelé o azyl, to je velmi důležitá věc. A potom poslední věc, to je uh, důležitost svobody médií všude, v každém členském státě musíme zdůrazňovat, jak důležitá je svoboda médií v Evropské unii v jednotlivých členských státech. Děkuji. Děkuji, Petr. Samozřejmě to byla eh, celá eh, řada mnohem širších eh, věcí a mnohem více si to řekl včera. Paní Steven se vyjadřovala včera za ECR během slyšení, takže teď přejdeme na pana Michela za ALDE. Prosím. Především, pane předsedo, eh, vážení kolegové, chtěl bych poblahopřát paní Feraře eh, k tomu, jak eh, vypracovala tento návrh a zejména, protože mám tak trochu obavy, když jsem slyšel paní Rosberg s veškerým respektem, který mám, ale opravdu mi to zneklidňuje, protože používat argument riziko vměšování to mi nepřipadá úplně eh, eh, vhodné ohledně těchto práv. A myslím, že důležité je, aby aby tento text se možná nejvíce odstrašoval od porušování eh, práv. Takže se držím toho, co říkal pan Timmermans včera například. Zpráva po jednotlivých státech že by byla problematická. Nechápu proč, přece nechceme nikoho stigmatizovat, ale měli bychom tam například přílohu. Takže pro žádný členský stát by tu neměly být jiná pravidla, všichni by se měli řídit eh, smlouvami a také dodržováním eh, základních práv a z toho důvodu bychom měli jasně ukázat, že se nejedná o nějakou stigmatizaci a proto navrhuji, aby to byl takový mechanismus, který by předcházel tomu, že národní Eh, že tak to bude chápáno, ale národní parlamenty by měly takto hovořit každoročně o dodržování základních práv ve svém vlastním státě. To mi připadá zásadní. My teď na to nemáme moc času eh, a já bych jenom chtěl ještě podotknout, že je tu jeden aspekt, který, podle toho, co říkala tady kolegyně, aspekt týkající se nových technologií, eh, kybernetického světa a tak dále a to si myslím, že zapotřebí také e, zmínit. Já znám e, dobře e, ty aktéry, e, e, kteří se zabývají článkem 7, ale abychom mohli aktivovat e, článek 7, tak na to je zapotřebí splnit velice komplikované podmínky, takže bychom měli uvažovat, jak tu situaci vyřešit. E, já v podstatě souhlasím s tím, co kolegyně říkala. Souhlasím i s tím zaměřením a samozřejmě zapotřebí se věnovat také sociální právě, protože ono se hovoří o, e, o hospodářském znovu nastartování a podobně, ale pozor, Eh, pozor na ta slova, eh, tam se používají například úsporná opatření nebo tak. Mě to v podstatě mm, nevadí, ale jde o to, aby to nebylo nějak politicky eh, využito. Národní parlamenty by mohly být vybídnuty k tomu, aby, respekt, aby mm, vedli diskuzi o tom, jak respektují základní práva ve svém vlastním státě, aby toto se konalo skutečně každý rok. Na tom se všichni můžeme shodnout, ale eh, nejde eh, o to, abychom zavírali oči před tím, že eh, někde jsou porušována základní práva. Já teď hovořím o své vlastní zemi, podívejme se na imigraci a tak dále. Okay, thank you very much. Dobrá, děkuji. Paní Verže a dvě minutky, prosím. Oui, je vais, je vais essayer de faire un... Já se pokusím to sdělit telegraficky. Souhlasím eh, s obecným eh, směrováním eh, textu paní Ferrery a byl vykonán obrovský kus práce od roku 2010, protože Evropský parlament od té doby se snaží zaintegrovat tu kapitolu o základních právech do Eh, vykonávání smluv, protože někdy se lidé tváří, jako by to to část tady nebyla. Paní Beňová, pan Michel a další se o to snažili už a teď chceme navrhnout nějaké mm, nástroje. A právě to je důležité, protože musíme řešit také eh, tu eh, situaci s koreňským dilematem a ohledně základních práv, protože my hovoříme o základních právech mimo EU, a máme tu strategie i pro vnitřní situaci v EU, ale nejde o to, abychom nějaký stát stigmatizovali, ale abychom tu situaci napravili, abychom postoupili dál. Problém je, že ty právní nástroje, které máme, nejsou členskými státy využívány. A členské eh, státy mm, eh, to nedělají. Když se hovoří o Evropské unii, hovoří se také o členských státech, protože když se hovoří o tom, co dělá Evropská unie, hovoří se o tom, co konají jednotlivé členské státy. A Evropský eh, parlament, pokud do tohoto hovoří, tak to není vměšování, ale jedná se o to, že dochází k porušování eh, základních práv na území EU. Opravdu jenom telegraficky tu mám tři věci které mi nepřipadají dostatečně eh, probrány. Eh, otázka eh, Romů. Jedná se o základní menšinu v EU, takže ta by měla být hlouběji zde zmíněna. Pak je tu ta kapitola svoboda, bezpečnost, která potřebuje ještě dále rozvíjet. Ono se nejedná jen o nárůst eh, antisemitismu a islamofobie, ale jedná se o další problémy, které souvisí například s bojem proti teroristům, otázky s, bez, eh, s bezpečností a svobodami eh, a zákony v boji proti teroristům. Pak je to otázka nezletilých. A poslední věc, imigranti. Eh, kolegové ze socialistické skupiny. Eh, je pravda, že bychom se měli úplně zaměřovat jen na žadatele o azyl, protože jsou sice důležitým prvkem, ale musíme eh, používat celý ten obrázek. Dochází někdy s manipulaci s čísly o imigraci. Je tu celá řada nástrojů, které můžeme využívat v oblasti imigrace a Evropský parlament má ještě před sebou hodně práce, aby dokázal tuto situaci zlepšit. Thank you, Mary Christine. Děkuji, Mary Christine. A poslední eh, ze stínových zpravodajů za zelené eh, Judith z Argentiny. Děkuji, pane předsedo. Eh, za Ulrike Loňáček několik připomínek. Ona tady byla včera na slyšení a obecně je velice spokojená se zprávou předkladanou paní Ferrou. plánuje předložit pozměňovací návrhy k otázkám diskriminace Oliviere Uhni. Čili pozměňovací návrhy k diskriminaci na základě věku a, a stejně jako Louis Michel právě a, a vyzývá k potřebě vydávat zprávy po jednotlivých e, zemích chtěli specifikovat ty věci k jednotlivým zemím. Za sebe samu, a my budeme navrhovat tady změny, bych ráda rozpracovala kapitolu k eh, přistěhovalcům a uprchlíkům, protože musíme vytvořit tu právní, více právních cest pro uh, uprchlíky, ale určitě uh, také pro pracovní síly a migranty. Takže teď to nechme. Poděkuji uh, paní Feraře za její dobrou práci. Děkuji, pane předsedo. Dobrá, já vám taky děkuji. A teď máme 9.43, eh, hlasovat budeme v 9.45. Jeden poslanec eh, ten na začátku eh, zasedání, se paní poslankyně Dženiči, naznačila, že by chtěla mluvit, takže máte minutu a opravdu jednu minutu a potom přistoupíme k hlasování. Na minutu. Dobře, tak jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já si především poblahopřát kolegyni Feraře k vynikající práci, která je dobrým výchozím bodem pro naše další spolupráci, ať už se to týká institucionálních aspektů, tak konkrétních aspektů, eh, které se eh, týkají jednotlivých práv a nástrojů. Eh, já se myslím, že už komise by neměla dále vyčkávat, protože tu jsou eh, rozsudky eh, soudního dvora, které mohou být v krátkodobě překonány. A je zapotřebí vytvořit nový rámec pro právní stát, tak abychom hájili naše hodnoty, které nejsou jen teoreticky ohrožovány. Co se týče eh, hlavních oblastí, těch problematik, myslím, že už jsou zapsány do té zprávy prostřednictvím pozměňovacích návrhů, eh, se budu snažit dále přispět, zejména eh, v těch tématech eh, práv nezletilců v různých aspektech. A oceňuji také úzkou spolupráci mezi ochranou práv a bojem proti korupci a nespraným využíváním finančních prostředků veřejných. A e, to proto, že takováto organizovaná zločinecká činnost má obrovský negativní dopad na sociální práva. Budu opravdu stručná, pane předsedo. Chci ještě jednou poděkovat všem kolegům, stínovým zpravodajům, kteří promluvili Eh, plně souhlasím s tím, co uvedli a přeji si, aby toto bylo dalším potvrzením eh, toho, že společně můžeme co možná nejdříve eh, předložit kolegům zprávu, na které se shodneme téměř jednohlasně. Souhlasím s tím, co říkala i kolegyně Vosenberg ohledně toho, že je zapotřebí mít každé zemi monitorovací systém. Ráda bych zdůraznila, že nejde a nemělo by jít o e, stigmatizaci nebo ukázání prstem na členský stát, ale o to, abychom měli jasnější rámec pro pro to abychom měli větší kontrolu a větší jasno v tom, kde se máme zlepšit a kde můžeme něco udělat. A líbí se mi návrh pana Michela ohledně té každoroční eh, diskuze v každém členském státu ohledně dodržování základních práv. I eh, to by nepochybně přispělo k tomu, abychom měli jasnější představu dodržování základních práv. Co se týče dalších prvků, plně souhlasím, jak už jsem to říkala od začátku. Eh, já jsem tam chtěla začlenit jen takové jako hlavní body, které následně mohou být doplněny a dá se na ně připojit ještě mnoho dalších eh, prvků, protože před námi ještě hodně práce. A přeji si, abychom našli konvergující body, abychom mohli dosáhnout například kompromisních pozměňovacích návrhů. Děkuji. Thank you very much. Vám mnohokrát děkuji, Lauro. Lhůta je 20. dubna. A teď 34 a potom budeme hlasovat. Colleagues, uh, take your seats. We're going to begin the vote. Kolegové, usaďte se, prosím, pustíme se do hlasování. Colleagues, the vote is about to begin. Kolegové, začínáme hlasovat. Můžete uh, se prosím usadit. Začneme hlasovat. We begin with the smart board. Takže pustíme se eh, do balíčku o eh, inteligentních hranicích přijetí eh, otázky k ústnímu zodpovězení pro Evropskou komisi i pro Radu Evropské komise. Čili budeme hlasovat o těchto otázkách. Kolegové, už hlasujeme. Takže Všechno hlasování bude probíhat elektronicky, ale eh, začínáme. Eh, Tohle bude rovnou eh, elektronicky. Takže uh, otázka ke, k ústním zodpovězení komise uh, k inteligentním hranicím zahajuje hlasování. Pořád eh, probíhá hlasování. Končím hlasování. pro a dva proti. Nikdo se nezdržel, čili přijato. Potom je tady druhá ústní otázka a eh, radě k eh, balíčku pro inteligentní hranice. zahajuje hlasování. Končím hlasování. 51 pro, 2 proti. Nikdo se nezdržel. Přijato. Blahopřeji. A nyní kolegové. Nyní tedy k Máte procedurální poznámku nebo? Ne. Dobře, takže k posílení některých aspektů prezumce neviny a právo na přítomnost během eh, soudního jednání v rámci trestního řízení provodajka Natálí Kriesbeck. Takže teď Pozměňovací návrh 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Omlouvám se, omlouvám se, zamítnuto. Eh, Jury 20, kde je pro?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 zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 175. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuta. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Rozdělené hlasování. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď pozměňovací návrh 214, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 215, kdo je, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 217, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 216. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 222 a 224 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Mohli byste prosím zvedat ruce lépe. 45. Jury, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 46 a 223 jsou dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Přijato. Pardon, to, omlouvá se pan předseda. Dobrá, ověříme 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to budeme muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 58, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Jury 4, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jury 6, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto 91. Kdo je pro? Pardon, pardon. Ten uh, předchozí byl přijatý. Prosím, musíte mi zvedat ruce. A teď pozměňovací návrh 91. Kdo je pro? Kdo je proti? kde se a Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pardon, přijato. A teď se dostáváme k, 17, k 70. kde je pro? 17. Opravuje se pan předseda. Kde je pro? Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel a přijato. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. E, pozměňovací návrh 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to musíme ověřit. Pozměňovací návrh 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak to mi opravdu nezvedáte ruce. To mi dneska nepomáháte. Stávkujete. Eh, teď 19, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel přijato? 106, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel přijato?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 Končím hlasování. Přijato. 109, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 110, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Dobře, ověříme. Takže teď 110 ověřujeme. Končím hlasování. Tak to bylo zamítnuto. 111, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato 21, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Tak to není jasné, takže zahajuji hlasování. Hlasujeme o pozměňovací návrhu 21. Končím hlasování. Přijato 22. Eh, stejně jako 113. Eh, zahajuji hlasování. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel přijato, říká pan předseda. Teď 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel Zamítnuto 115. Kdo je pro?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 107, říkal pan předseda, kde je pro a kde je proti. Kdo se držel přijato? Jury 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Aha, zamítnuto. Teď 118, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 100, 120 teď, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel a to? 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. Pozměňovací návrh 122 a Jury 18 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. A 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Není to jasné. Čili 124. Ověřujeme hlasování elektronicky od teď. Končím hlasování. Přijato. A, a teď ještě eh, budeme hlasovat elektronicky o celém textu ve změně. Má změní zahájí hlasování. Skončím hlasování. pro, 8 proti. A nezdržel se nikdo. Blahopřeji. Natalie Grisbeck. A teď budeme hlasovat o, o doporučení Evropské komise ohledně jednání. Tedy, pardon, o vyjednavacím mandátu radě zahajuje hlasování. Končím hlasování. 43 pro, 6 proti, 1 se zdržel. teď budeme hlasovat o doporučení Evropské komise ohledně jednání k té typu. Spravodaj Jan Albrecht. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato.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 kdo se zdržel a zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 32, kdo je pro, kdo je proti, a kdo, kdo se zdržel, zamítnuto 33, kdo je pro, staženo a kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Takže pozměňovací návrh 40, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato 43, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Teď kompromis 8, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Kdo se zdržel? Přijato. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je, myslím, přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 80, eh, pardon, pozměnací návrh 82, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. pozměnací návrh 1. Kdo je pro? Budeme hlasovat o úvodní ustanovení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. pozměnací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 6. Kdo je pro?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 Musím to ověřit. Pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato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 Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. A teď kompromis jedna, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. Pozměnací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? To myslím bylo zamítnuto. Prosím, zvedejte ruce. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, zamítnuto kompromis 5. Ověříme, dobře, ověříme 22, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se a Přijato. A teď budeme hlasovat o eh, celém textu elektronické zahájení hlasování. Končím hlasování. 41 pro, 10 proti a 2 se zdrželi. Blahopřeji Janu Albrechtovi.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

Colleagues, um, we'll uh, resume our... Kolegové, vrátíme se k práci. Ještě než se pustíme do bodu, k bodu dvě, což je přistoupení Chorvatska k umluvě o boji proti korupci, eh, musím opravit něco, co jsem řekl dnes dopoledne. Eh, seznam petic Eh, ta 29.01.2013, eh, to bylo o eh, novém bezpečnostním zákoně ve Španělsku a koordinátoři uvažují, že by se tímto tématem zabývali, čili toto je toto je ta oprava. Je to tedy proto, že pro účely zápisu ze schůze jsem vše musel přečíst. A teď se tady vracíme k našemu eh, bodu jednání, a sice k bodu číslo 9, eh, eh, zpravodajkou je paní Filiz Hausmanová za ALDE. Je to návrh zprávy k doporučení rozhodnutí pro rozhodnutí Rady schválená Evropskou komisí 28. října 2014 a smyslem je umožnit přístup eh, Chorvatska k úmluvě z 26. května 1997 o boji proti korupci eh, úředníků Evropských společenství. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Doporučení rozhodnutí Rady ohledně přistoupení Chorvatska k umluvě o boji proti korupci úředníků Evropský společenství do členských států EU. Následuje po zjednodušeném postupu ohledně přistoupení Chorvatska eh, k kumluvě, která už byla přijata na základě článku 34 smlouvy. V rámci tohoto postupu eh, Rada hovoří nebo jedná na základě komise po konzultaci Evropského parlamentu a přijímá rozhodnutí eh, pro patřičná přizpůsobení se Eh, při přistoupení patřičného členského státu, až eh, tedy tato, toto přistoupení vstoupí v platnost společně s umluvou. Ta umluva platí ne pro Chorvatsko, ale pro celou Evropskou unii. A zabývá se otázkou, která je ve společném zájmu. Jedná se o zlepšení eh, soudní spolupráce v boji proti korupci. To je otázka, která se týká a postihuje hospodářský vývoj, udržitelný rozvoj, a také zájmy evropských daňových poplatníků. Tato umluva je společným nástrojem Evropské unie, má řešit tyto problémy uvedené a já plně podporuji toto doporučení komise ohledně přistoupení komise, e, přistoupení Chorvatska k této umluvě. E, jedná se tam o datov datum vstupu v platnosti. Generální tajemník rady informoval generální mm, eh, sekretariát eh, parlamentu, že toto bude eh, opraveno na základě vnitřních pravidel. Je to 13. dubna 2015 v poledne, máme lhutu a na základě mm, charakteru této smlouvy podle mého je možné něco měnit, ale eh, nevíme, co na to řekne rada, takže na základě této stručné prezentace doufám, že mohu spolehat na vaše, naši podporu při eh, schvalování této zprávy v našem výboru. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pozměňovací návrhy prosím do 13. dubna a taky máme možnost vyslechnout si stanovisko komise. Přejete si promluvit? Ne. E, stínoví zpravodajové mají zájem o slovo. Ne, dobře. A pan Čaky. Thank you. Já bych eh, chtěl vyjádřit podporu návrhu komise a eh, také eh, v souvislosti s tím následujícím bodem na programu, ten bych chtěl podpořit taky, což můžu říci již teď. Myslím, že jsou to velmi důležité kroky sice na pohled vypadají jako pouhá formalita, ale eh, mají eh, významný eh, politický signál. Tím se Chorvatsko stává skutečně členem EU. A co se týče obsahu úmluv, je důležité, aby se Chorvatsko zapojilo do úsilí potírat organizovaný zločin. Je to dobré pro eh, bezpečnost a stabilitu. Jsou to tady velmi důležité hm, dokumenty. Důležitá je také eh, vzájemná spolupráce v boji proti eh, zločinům, čili Chorvatsko se zapojuje. Ano, děkuji, děkuji paní Osmanové a máme tady ten 13 duben jako eh, termín. Tak a teď máme přistoupení Chorvatska k umluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech a zpravodajka je Birgit Sipl. Děkuji k Lode a také děkuji paní kolegyně Hausmanové eh, za její zprávu. Kontext obou zpráv je identický. Chorvatsko přistoupilo k Evropské unii a tedy k Evropskému AKI. Kromě tohoto AKI ovšem existují ještě další eh, dohody mezi eh, zeměmi, které tedy to AKI ještě mm, neaplikovaly. Eh, v případě Chorvatska máme tzv. akt o přístupu Chorvatska k Evropské unii. Bylo přistoupení k dalším umluvám zjednodušeno. Stačí to tedy eh, potvrdit rozhodnutím Rady a Evropský parlament to potvrzuje. Zde se říká, že Chorvatsko eh, přistupuje z moci tohoto aktu eh, k o něm omluvám a k tomu patří tedy asi šest další protokolů, eh, včetně dohoda Rady o eh, z roku 2000 o eh, vzájemné právní pomoci mezi českými zeměmi a také protokol z 22. listopadu 2001 a to se týká právní výpomoci mezi justičními a celními orgány a jde o jejich modernizaci. Já eh, podobně jako má předřečnice jsem pro a eh, žádáme, aby eh, došlo, pokud dojde k nějakým změnám v radě, abychom byli informováni. Jinak myslím, že ve zprávě kolegyně je drobná formulační dohoda, pokud se týče Eh, data vstupu v platnost. Eh, v radě už je tento nedostatek znám a bude tam korigován. Eh, my můžeme dávat pouze procedurální návrhy, čili korekce tohoto, této chybičky je na radě, to nemůžeme provést my. Nicméně jsem přesvědčena, že toto sice formální, ale důležité téma bude rychle schváleno a jak řekl kolega, eh, že eh, Chorvatsko tímto způsobem bude moci být naprosto plnoprávným členem EU eh, e a myslím, že vzhledem k jeho geografické poloze to bude také hladké. Děkuji, Birgit tak eh, za komisi tady nikoho nemáme. Eh, ptám se ještě stínový zpravodu, pokud si přejí slovo. Není tomu tak. Takže ještě jednou děkujeme eh, Birgit. A teď se dostavil právě Josef Weidenholce, což znamená, že můžeme přejít k další zprávě. My jsme tady trošku eh, v předstihu, nevím, ale můžeme, můžeme už se pustit do tohoto projednávání. A to je bod 11. Eh, A sice šíření družicových údajů z pozorování země pro komerční účely. Tak eh, to bude jistě velmi zajímavé v podání pana kolegy Weidenholzera. ITRE je zde příslušným výborem a vše spadá pod eh, článek 53, to znamená eh, také aspekty ochrany dat. Takže eh, bude nám vysvětleno, jaké aspekty se tady uplatňují. Děkuji, pane předsedo. U této směrnice jde o to, nakolik firmy a výzkumné ústavy mohou využívat komerční data eh, z eh, špionážních satelitů. Jde tedy o data ve vysokém rozlišení. A jde o eh, data, které, která zatím nejsou upravená právně na evropské úrovni, zatím pouze na úrovni státu. A to je samozřejmě důležité, abych zde nějaká úprava byla, je to důležité jak pro komerční sektor, tak také pro výzkum. Návrh úpravy podal eh, ještě pan komisař Tajány a je obsahem je jednotná definice eh, těchto eh, údajů z pozorování země ve vysokém rozlišení a stanoví se která, které právní předpisy se na co vztahují a e, které údaje mohou být e, dány k dispozici pro komerční využití. Mm, domnívám se, že jde o velmi důležitou dimenzi, která souvisí s digitálním společným trhem a tedy je dobré, abychom měli tak jednotnou právní úpravu. Je zde totiž jeden aspekt ochrany dat, který v této souvislosti má velký význam. Evropská ombudsmanka již s tím byla seznámena předem. Jde v zásadě o dvojí problematiku. Za prvé jde o údaje kde se zatím neví, jak bude možné jich využít v horizontu nějakých dvou, tří, pěti let. A tato data mohou jít až na úroveň osobní, včetně tedy identifikace osob, čili jsou to de facto citlivá osobní data ta nelze zatím využívat komerčně, nicméně technické možnosti se rýsují nebo už jsou. A druhá věc, také to nám eh, řekla ombudsmanka, eh, tato data ve vysokém rozlišení je možné kombinovat s jinými údaje a tudíž jde nejenom o data citlivá či potenciální je citlivá, ale i to šíření je citlivé vzhledem k různým možným dalším souvislostem a propojením. Takže proto je to tak důležité. Ombudsman eh, vítá, že eh, je konzultován a já to také považuji za důležité. Eh, také se eh, odkazuje na eh, směrnici 1945, čili z roku 1945, čili to je velmi, velmi zastaralé, zastaralý právní základ, čili tady můžeme říci, že tady skutečně rada poměrně trestu hodně neplní své povinnosti. Navíc eh, ochrana dat by se měla možná eh, objevovat nejenom v úvodních bodech, ale přímo tedy ve vlastním textu směrnice. Celkově jde podle mého názoru o významný technický pokrok, který bychom měli dále sledovat a Eh, uvádět do souvislosti s naší zákonodárnou prací. Ještě bych chtěl zmínit eh, důležité body a to, eh, kde se tato data získávají. Obvykle to není u nás nebo v Evropské unii, obvykle jde o data schromažďovaná firmami ze třetích zemí, konkrétně USA a v této souvislosti je třeba prověřit návrhy komise a zejména článek 9 návrhu směrnice. Čili asi tolik, tolik, co jsem k tomu chtěl říct. Děkuji. Děkuji, Josefe. Ano, tak to bylo eh, velmi zajímavé. My jsme tady eh, očekávali, že nám k tomu komise něco řekne, ale nikdo zde není. Pan González tady není. Ne, očekávali, ne, očekávali jste, že se k tomu komise vyjádří? Ne, eh, signalizuje pan zpravodaj. Já se omlouvám, ale e, zástupce komise je na cestě, ale zatím nedorazil, nebo oni začali e, dříve. Pan zpravodaj, to by se dalo vyřídit i písemně. Pan předseda souhlasí. OK. Um... I'm just looking at the ano, eh, takže další bod. A Natálie tady je. Nebo chcete ještě počkat na Cecílii? A možná další kolegy? Tady eh, otázka vždycky je, když eh, máme náskok, jestli náhodou potom někdo kdo se chtěl vyjádřit, tak eh, nepřijde o to příležitost. Has the advantage of um, you can get away earlier as well. Joseph, are you happy to? Takže ano, takže takže to uzavřeme a požádáme potom komisi jenom, aby se vyjádřila písemně. Dobře, takže děkuji za tento příspěvek. Ne, Natalie, tak můžeme to odložit na 11.30, než se sem do, tady dostane Cecílie. A vlastně na to budeme potřebovat i přítomnost komise. Ano, ano, samozřejmě komise tady eh, musí být, poněvadž jde o eh, písemnou odpověď komise. I can send her a message, see she can try to... Já mohu eh, poslat zprávu, abych urychlila příchod. Čili to má být Belinda, Belinda v 11.30 tady má být, aha, Belinda. Takže už je na cestě? Já předpokládám, že je na cestě, pač eh, řekla, že přijde. Já jí mohu poslat sms aby přidala do kroku. She's a friend. I'm not, I'm not, that's no conflict of interest. But, you know, I could text her and say, get a move on if you want. Ano, to v podstatě i já bych jim mohl eh, poslat sms říká pan předseda. Oh dear. You see, our members sit through everything. You know, we should have the commission permanently sitting here. Hmm. Ano, to je škoda, že zástupci komise tady nejsou stále celý den, abychom byli pružnější. Right, okay. We suspend until 11.30, is that okay? Takže vyhlásíme přestávku do 11.30. Může to tak být, Natali? Ano? Takže kolegové, přestávka do 11.30 a, a bude se to týkat bodu 12. Takže prosím v 11.30 začneme projednávat bod číslo 12. Prosím, buďte zpátky zde v sále. A, a prosím, dejte slečně Pajkové na vědomí, že by zde měla být v 11.30 přesně. Thank you, colleagues, for coming back on time. Děkuji vám, kolegové, za to, že jste se vrátili včas. A zejména Natalie Grisbeck, naší zpravodajce. Vidím, že Natalie je připravená. Myslím, že už všichni jsme připraveni se po přestávce dát znovu do práce. Jedná se o otázku k písemnou zodpovězení komise ze dne 1. prosince 2014 o přeskumu směrnice o modré kartě. Nyní nás čeká výměna názorů. Tuto mm, Otázku předložila Natalie Grisbeck a Cecilia Wikström. Tato otázka byla eh, zodpovězena 24. března, ale to nebylo v limitu 6 týdnů podle, eh, podle článku jednacího řádu 5, který eh, měl lhutu do, 30, do 3. února. A Autorky žádali, aby eh, se o tomto diskutovalo a proto jsme také vyzvali komisi, aby eh, se zúčastnila této diskuze. Děkuji. Vážený pane předsedo, stručně eh, nastíním, oč se jedná a také, co k tomu chtěla říci Cecília, protože jsme společně předložili text. V květnu 2014 komise uveřejnila sdělení ohledně uskutečnění eh, směrnice 2950 eh, eh, ohledně směrnice o modré kartě tedy. Byly tam nedostatky v plnění ze strany členských států. A také jsme konstatovali, že vývoj je neuspokojivý, že je velice málo využívána tato možnost modré karty ze strany členských států. Jak všichni víme, Evropská unie potřebuje efektivní politiku v této oblasti, aby k sobě eh, vábila vysoce kvalifikované imigranty, kteří eh, mohou přispět do hospodářství EU. A eh, Náš eh, kontinent je eh, kontinentem, který sice má imigraci, ale ne tohoto typu. A eh, komise ve svém sdělení z loňského roku prohlásila, že chce přeskoumat legislativu o modré kartě. S tím tedy, že by se realizace, která je neuspokojivá, měla zlepšit. Cecílii jsme tedy žádali, aby komise eh, rychle eh, revidovala tuto směrnici a eh, šlo nám o to, aby určitým způsobem byl změněn tento text. A žádali jsme konkrétně, komisi, aby nám sdělila, eh, zda jste něco udělat pro zlepšení hospodářské soutěže, protože některé, mnohé členské státy eh, toto stanovily do své vnitrostátní legislativy, dokonce si stanovili eh, cíle, které souvisejí s tou modrou kartou. Odpověď, kterou jsem mezi tím od komise dostala, opět, bohužel, podle mne, je značně vágní a málo konkrétní a neobsahuje ty prvky, které jsme si přáli. Čekali jsme 15 týdnů na odpověď a e, ta odpověď vypadá, jak jsem právě popsala. E, takže bych byla ráda, kdyby komise mohla být poněkud konkrétnější a sdělit nám, jakým směrem se vůbec chce ubírat, jakým směrem chce změnit tento text oproti tomu, jak vypadá v současnosti a na základě toho, jak vypadá situace v Evropské unii. Takže to je tedy v několika málo slovech shrnuté stanovisko Cecilie Wikström a moje vlastní. Thank you, Natalie. And, uh... Děkuji, Natalie. Pro poslance, kteří zde nebyli, když se probírala eh, modrá karta a když o ní hovořila komise, myslím, že to byl tehdy italský komisař Fratini, Kolegové si na něj, alespoň někteří kolegové si na něj vzpomenou, ti, co tady tehdy byli. A dokážete si představit, že to bylo v době velkého optimismu. Nyní tedy máme směrnici, která možná trochu pokulhává. Ať už si myslíme cokoliv ohledně modré karty a máme jakékoliv politiky, naší povinností je přeskoumat, jak špatně byla transponována modrá karta, ta směrnice o ní do vnitrostátní legislativy a co konkrétně se děje. Takže především na to jsme se tázali komise. Nyní tedy předáme slovo komisi. Zde nám může poskytnout nějaké vysvětlení. Belindo, co se děje s tou modrou kartou? And, um... Děkuji, pane předsedo. Já se především omlouvám za to spoštění naší odpovědi. My jsme se zapletli do různých byrokratických zákoutí, tak já se za to opravdu omlouvám. A také se omlouvám za to, že to nebylo úplně konkrétní, bylo to poněkud vágní. Takže ne, eh, možná, že to řeknu teď eh, pomůže. Tak především eh, chtěl bych velmi poděkovat za názor, že Evropská unie by měla být schopna vítat a lákat skutečně vzdělané migranty. To skutečně potřebujeme v našich ekonomikách vzhledem demografickému, demografickým, demografickým výzvám. Možná paradoxní je, že my se snažíme o e, další imigranty, když tady máme tolik nezaměstnaných, ale my bychom e, skutečně chtěli e, zvýšit zapojení do trhu práce, a to jak domácích lidí, tak také rezidentů z třetích zemí, kteří zde pobývají legálně. Chceme Eh, nabízet příležitosti pro ty migranty, kteří jsou eh, vysoce kvalifikovaní. My jsme se eh, věnovali určitým nedostatkům ve směrnici. Je fakt, že pouze jedna členská země využila této směrnice a jinak dá se říci, že tady pořád fungují konkurenční systémy. Jak bylo řečeno, Revize směrnice o modré kartě patří k prioritám předsedy Junckera. My eh, na tom pracujeme a teď bych tedy mohla říci, že eh, toto bude součástí evropské migrační agendy, eh, která by měla být v kolegiu komisařů schválená koncem května. Mělo by to znamenat eh, mm, takový konzistentnější přístup migraci, tedy v souvislosti s asilovým právem, legální migrací, eh, ostrahou hranic a eh, nelegální migrací, zejména převaděčstvím. Pokud se týče mm, textu samotného, náš přístup k věci a eh, kolegium to zatím nepotvrdilo. Eh, náš přístup tedy je vypracovat posouzení dopadů, která, eh, které se bude zabývat všemi aspekty této směrnice. A mělo by to být někdy v roce 2016, pokud z toho tedy vzejde právní návrh, legislativní návrh. Eh, my už nyní eh, přeskoumáváme potřebu takovéto směrnice. Eh, také víme, že by se také působnost této směrnice měla rozšířit zejména na podnikatele a také se musíme zabývat na, tedy otázkami transpozice do práva národních států. Nedávno jsme ustavili skupinu ekonomických expertů eh, ze strany eh, podnikatelů, eh, zaměstnanců, organizací migrantů a tak dále. Čili chtěli bychom mít funkční takovouto skupinu. Eh, ona se poprvé setla, sešla v březnu loňského roku a respektive v eh, březnu tohoto roku a zápis z tohoto setkání bude brzo zveřejněn na internetu. Tady je třeba, mm, abychom e, se více vyznali, zejména v ekonomické a právní stránce e, tohoto návrhu a e, možných dopadů. Já doufám, že nejsem příliš vágní. Ten časový harmonogram tady spíše představa byla taková, že pokud by z toho měl vzejít legislativní návrh, bude to někdy v roce 2016, poněvadž je třeba ještě veřejná konsultace a posouzení dopadů. Ale jakmile bude schválena migrační agenda a e, pokud tedy ta e, modrá karta bude ještě nedořešena v té době, tak určitě e, se sem rádi vrátíme a podrobněji s vámi rádi prodiskutujeme eh, tu problematiku. A ještě jednou se tady omlouvám za to spoždění, které je neomluvitelné. Pan předseda, ano, eh, květen zdá se bude přímo nabitý eh, prací. Je to takový zlatý měsíc, kdy se bude dít úplně všechno, včetně návrhu pro legální migraci. A může se, tedy to může být jedna věc, eh, která bude zveřejněna v květnu. Ale eh, tady vlastně Katrin kdybych se chtěla něco zeptat, ale já bych tomu přidal ještě jednu otázku. Ano, samozřejmě ta modrá karta eh, je citlivá z mnohých z mnohých různých aspektů a když to pan komisař Fratini Eh, zavedl, tak tam kolem toho bylo spousta všelijakých aspektů ekonomických a tak dále. Nicméně ta transpozice je povinnost. A v té otázce eh, je tedy to, že zodpovědná zde je komise. A jeden z těch technických bodů spočívá v tom, že členské země budou mít tendenci, tedy ty, které potřebují, které potřebují eh, kvalifikované imigranty, že si vypracují vlastní politiky a mm, že možná eh, se rozhodnou netransponovat tu modrou kartu do své legislativy. Přičemž ta eh, modrá karta se stává takovou kulturně politickou problematikou Někde tedy se diskutuje o tom, že vůbec něco takové existuje, čili možná, že eh, komise by do toho měla vstoupit, aby se eh, ta transpozice eh, prováděla takovým tím, řekněme, nepříliš těžkopádným způsobem. A já tady nechci dělat politiku, ale prostě jako parlament to musíme zmínit během naší práce eh, komise, za tedy komisaře Hratýnyho odvedla kus práce a já vím, že od té doby se leco změnilo, spoustu věcí bude třeba upravit. A jestliže ta modrá karta bude upravena, tak otázka je, eh, jak to bude dál, ale eh, samozřejmě je do toho třeba zakomponovat současné realitu, ale pokud by to zůstalo tak, tak to by byla spousta zmaněné práce. A já bych tedy měl otázku, eh, jestli neplýtváme časem, když eh, nesledujeme tu situaci a necháváme to pouze v rukou eh, členských zemí, které to prostě mohou a nemusí zavést. To je moje otázka protože toto je vlastně eh, jeden konec eh, eh, legální migrace, když se tady bavíme taky o ICT. Čili tolik moje otázka. A teď dávám tedy slovo zpátky Natalii Griesbeck. Ano, pane předsedo. A, ah, bon. A už to funguje? zlatá slova. E, výborně jste tu problematiku uchopil. Jedná se o dlouho diskutovaný text, e, to není žádná e, věda. Evropa už tehdy byla v komplikované situaci. A toto je plodem tvrdé práce, která měla být respektována ve formě směrnice a to eh, byla komise, kdo měl dohlížet na to, aby byla správně transponována. Paní Belinda velice správně odpověděla. Eh, vy jste se hm, omluvila za spoždění. My jsme se se Cecílí zeptali, eh, protože jsme chtěli vědět také, jaká to je, tedy jaký, jakého druhu je to spoždění nám šlo o to, abychom věděli, jestli tedy to je spoždění technické či administrativní, anebo naopak to bylo spoždění, které by eh, sloužilo spíš k tomu, aby se ta otázka eh, ztratila někde v mlze. A nyní tedy se musíme zabývat sou, současnou situací a tím, aby ta směrnice byla co nejdříve eh, transponována aby patřičná rozhodnutí takto byla uváděna do praxe, aby nad tím dělala komise, protože některé členské státy se sice omlouvají, že mají spoždění, e, některé e, vysloveně se e, brání, ale jejich spoždění a jejich omluva za spoždění to není věc, která by zde měla být takto brána, protože eh, tato směrnice prostě má být transponována eh, v jednotlivých členských státech, jako třeba ve Francii. Jsme udělali eh, studii o dopadu a víme, že pak tu jsou určité skupiny expertů, které se o tom vyslovují a hovoří o tom a nakonec to všechno někde upadne v zapomenutí. Je tedy zapotřebí říci, že si počkáme, následně eh, se řekne dobře, tak my uděláme tedy nějakou studii, budeme o tom diskutovat. No, ona Evropa by měla mít politickou odvahu a měla by mít eh, efektivnější uspořádání o textu, který není nějakým předmětem diskuze už zdaleka, ale je to přijatá směrnice. To jsem také musela říct. What was that last point? I can say it loudly, I agree. Já to mohu říct eh, hlasy, já souhlasím s Natalie Grispek. Ano, takže do protokolu EPP a Monika Holmeyer souhlasí s Natalie Grispekovou. A ano, vy jste tady přišla s novým termínem eh, zásuvky zapomnění. Ano, teď tam e, slovo zpátky e, paní Brendě Pajk. E, je, my bychom si přáli, i kdybyste se k tomu vrátili spolu s námi. Velice rádi bychom tady viděli pana komisaře Fratýnyho. Já si ani nedokážu představit, kolik hodin jsme tím strávili. A já jsem všem optimista, poněvadž eh, my jsme eh, napříč politickým spektrem se snažili vypracovat migrační politiku a bylo to velmi obtížné. Takže eh, to byla taky otázka, jak do toho vložit tu naši politickou filozofii. A on prostě se nedá tady po tolika hodinách to prostě eh, jenom tak opustit. Samozřejmě změnily se nám ekonomické podmínky, ale eh, i s tím bychom mm, měli něco udělat. Eh, jak si, možná, kdybyste se taky zaměřili na tento bod, o kterém hovořila Natálie, možná je to tak, že několik členských zemí si zavádějí vlastní systémy, nějaký systém bodů a to v podstatě to v podstatě mm, jak si skoncovává s modrou kartou a z toho by se mohla stát móda, kterou budou následovat další. Toto je moje obava. Prostě oni tu modrou kartu nevidí jako politicky životaschopnou. A to znamená, že celé to naše úsilí může e, přijít več. Čili to je skutečně otázka eh, důležitá, poněvadž eh, jsme se na tom výrazně zhodli napříč politickým spektrem. A já věřím, že eh, kolegové, kteří tady tenkrát byli s panem Fratýnem, eh, že tedy budou souhlasit. Ano, eh, děkuji, pane předsedo. Já vždycky rád a chodím tady do tohoto výboru a pokud tady bude podpora koalice ALDE, EPP, no proč ne. Jenom bych chtěl ještě říci, je mi eh, moc líto, eh, jestli tedy eh, z toho, co jsem řekla, eh, vyplývá eh, nebo vyplynulo to, že my se nesnažíme o řádnou implementaci této směrnice. Ne, já jsem spíše odpovídala na tu otázku, co bude dál Eh, po tom prohlášení předsedy Junkra, že je třeba se zaměřit na zefektivnění modré karty a eh, skutečnost, eh, že tedy tady máme členské země, které si vypracovávají vlastní systémy, což podkopává modrou kartu, no tak to, to, my jsme to konstatovali, to neznamená, že bychom chtěli vzdát tu modrou kartu. My nemáme příliš mnoho legislativy na eh, ohledně migrace, čili my každopádně eh, se tím chceme zabývat, ale neberte to tak, že bychom snad eh, upouštěli od dosávadních záměrů. Já jsem pouze popisovala jakýsi proces, eh, tak abych naznačila, jaká bude naše odpověď na tu otázku, kdy budeme mít k dispozici výsledky přeskumu čili to bude ten rok 2016, poněvadž ten eh, proces přeskumu prostě vyžaduje určitý čas. Čili eh, tady je třeba přeskoumat spoustu věcí, třeba také ekonomické podmínky, které asi nejsou úplně stejné a také eh, je třeba, aby zástupci z ekonomiky věděli, co bude třeba udělat. Takže mm, chceme reagovat na současné eh, potřeby eh, zvýšit efektivnost této směrnice. A my rozhodně ten ideál, tuto myšlenku nechceme eh, nechat odumřít, protože si myslíme, že to, co jsme navrhli, skutečně má své výhody. Tak já doufám, že se vám odpověděla, ale každopádně Eh, bych vás chtěla ujistit, že eh, ten přeskum tady není od toho, abychom tu směrnici nechali někde zapadnout a odumřít. My ji budeme eh, revidovat, budeme se zaměřovat na transpozici a mm, možná ne, ne, že by formálně nebyla transponovaná, ale ve skutečnosti toto využívá pouze jedna členská země ano, my tedy akceptujeme ten poslední bod, že skutečně komise na tom už odvedla nějakou práci. Tak možná dám ještě slovo Natali na eh, závěrečné slovo. Merci, c'est vraiment un... Děkuji, to je opravdu jen závěrečné slovo. Čekám od května. Už od května čekám na ten návrh ano, to, jak eh, celé to téma pokročí vpřed? Ok, thank you very much. Dobrá, děkuji za upozornění a za reakci komise. Myslím, že je to velice důležitá záležitost a uvidíme, jakého dosáhneme pokroku. Každopádně jsem rád, eh, že eh, se to rozhýbalo ta otázka a uvidíme, jaká bude odpověď komise. A teď bod 13 ke článku 29 pracovní skupina pracovní dokument o sledování elektronické komunikace pro spravodajské účely a účely národní bezpečnosti ze dne 5. prosince 2014. Budeme tady mít prezentaci eh, pracovního dokumentu Izabel eh, Farik Piroténovou, prezidentkyně CNIL, jenom eh, trochu ke kontextu. Článek, eh, tedy eh, ten eh, pracovní dokument pracovní skupiny pro článek 29 byl vytvořen na základě šetření hromadného sledování a je tam obsažena pracovní analýza ze strany hm, pracovní skupiny. A my jsme chtěli, aby paní Falk Piroten nám předložila ten dokument a pak jsem dal, chtěl dát, chtěl dát slovo stínovým zpravodajům a, a lidem, kteří eh, se zajímají o to hromadné sledování. Myslím, že ta prezentace pro vás bude eh, zajímavá eh, v kontextu našeho šetření. Takže paní předsedající, máte, paní předsedkyně, máte slovo. Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Pane předsedo, dámy a pádové, dobrý den. Děkuji za to, že zde mám příležitost promluvit a podělit se s vámi o stanovisko Evropského úřadu pro eh, ochranu údajů ohledně této záležitosti, tedy eh, sledování elektronické komunikace, eh, tak jak jsme o ní získali informace. Takže bylo zjištěno, a bylo nám tedy oznámeno v podstatě panem Snowdenem toto. Kromě toho, že Snowden se zabýval sledování americkou tajnou službou s ohledem na eh, evropské občany nebo vedoucí představitele, tak Snowden nám také přinesl eh, některé mnohem eh, obecnější aspekty. Za prvé, Technologii dnes umožňují dohled, nesmírně rozsáhlý dohled, řekla bych masový dohled nad tím, co konají e, lidé. Dokážeme si možná představit, co všechno mohou sledovi, sledovat, ale ani technicky, ani ekonomicky to eh, dřív nebylo možné. Teď to možné je. Druhé ponaučení, které plyne z toho, co e, uvedl pan Snowden, je, že masové sledování je zapsáno do našeho každodenního života, že se nejedná jenom o nějaké masové sledování, které pro, prochází mimo nás. Ve skutečnosti my jsme součástí toho sledování prostřednictví všech údajů, které ponecháváme eh, v našem každodenním životě. A to je mnohem obtížnější eh, uchopit, protože si můžeme myslet, že to je věc, která jde jaksi mimo nás. Ale ve skutečnosti to masové sledování eh, probíhá v digitální společnosti. Třetí aspekt je to, že toto všechno vede k určitému riziku, které spočívá v tom, že je tu určitá mm, společnost, která je sledována a Eh, mění se paradigma v této společnosti. Kdokoliv může být považován v této změně paradigmatu za potenciálního podezřelého. Určitým způsobem eh, ta prezumce neviny eh, se změnila v prezumci viny jakýmsi způsobem a registruje se mm, toto ehm, prostřednictvím o něch údajů, které ponecháváme. Nejde o to, abychom hovořili jen o sledování tajnými službami, protože to téma je mnohem a mnohem širší. Ve skutečnosti to je právě ta první otázka. Eh, ta eh, pracovní skupina podle článku 29 se tímto chtěla eh, zabývat a to na základě určitých metodik. Za prvé, je třeba být pragmatičtí, abychom do těchto otázek nezaplétali nějaké utopistické myšlenky. Sledování a dohled s pravdeckými službami, ta vždy existovala, existuje a bude existovat, to je užitečná věc a my ji nespochybňujeme. Za druhé, druhý metodický princip je, tato témata jsou eminentně komplexní. Účastní se jich veřejní aktéři, soukromí aktéři a e, tento článek 29 nám ukazuje, že my jsme jen tedy aktéři v rámci hledání řešení. A ten třetí metodický princip e, je stanoven tak, že ano, jedná se o vnitrostátní bezpečnost, tedy vnitrostátní věc, ale nám připadá důležité, aby Evropa se vyjádřila jedním hlasem. Proč? Protože my jsme v samém jádru eh, demokratické úmluvy v Evropě, eh, demokratických hodnot v Evropě, takže pokud dochází k nějaké krizi důvěry, na základu prohlášení pana Snowdona, tak Evropa musí reagovat způsobem, který bude společný a silný, rozhodný. E, proto jsme tedy postupovali dál. Od dubna 2014 jsme uveřejnili e, stanovisko. V prosinci jsme uveřejnili dokument, náš pracovní dokument, který ve skutečnosti podporoval to naše stanovisko a přináší Eh, veškeré právní eh, argumenty pro eh, tuto činnost a následně v Paříži jsme přijali politické prohlášení, což se jmenuje Evropské fórum pro zprávu dat. A to je tedy na základě tedy toho článku 29. Za prvé, je tu právo na ochranu osobního života, osobních údajů, to je základní právo, které je uznáváno Evropskou unii, Radou Evropy i OSN. Druhý prvek. Jedná se tedy o základní právo a sledování, masivní sledování, tajné sledování, eh, celkové neorientované. Ať už se jedná o, o veřejné subjekty nebo soukromé subjekty e, v rámci EU nebo mimo EU, není v souladu e, s evropskou legislativou, mezinárodní legislativou ani vnitrostátní e, legislativou. A já chci dodat, že je to především nepřijatelné z etického pohledu, ale ze striktně právního pohledu není možné, aby se toto dělo s současnými texty. Eh, masivní, neomezený eh, přístup k takovýmto údajům není přijatelný v demokratické společnosti. To znamená, že pokud je potřebné vytvořit eh, kvůli bezpečnosti určitá omezení základních práv, tak jak byla zmíněna tato omezení, musí být proporcionální a omezená na tu nejnižší nutnost v právním státu za právní situace, jako je v Evropské unii, toto takto není možné konat obecně. Abychom analyzovali restrikce, je zapotřebí si vyjasnit dva klíčové eh, prvky, neboli nutnost a, a za druhé proporcionalitu. Pro členské státy i když program sledování a otázka vnitrostátní bezpečnosti nespadají do pole působnosti e, směrnice, která se tohoto týká, tak e, zůstávají e, v platnosti jiné právní normy. Pracovní skupina podle článku 29 stanoví, že metadata, která jsou součástí určitého sledování, musí být chráněna stejným způsobem jako údaje, osobní údaje jako takové. A přímý přístup prostřednictvím eh, bezpečnostní nebo spravodajských služeb třetích států je eh, podroben právu vnitrostátnímu právu Evropské unie. Neboli spravodajské služby, které chtějí přímo využívat eh, data z tohoto rezervoáru, tak ty spadají eh, pod legislativu vnitrostátního práva. A tato směrnice podle článku 29 eh, se k tomuto jasně vyjádřila, že výjimky jsou možné jen za výjimečných situací, které jsou například eh, životní zájem dané osoby. Pokud tento konkrétní přístup přímý je předem stanoven zákonem nebo mezinárodní dohodou, eh, například eh, umluvou z Budapešti. Kromě tohoto přímého přístupu ze strany zpravodajských služeb, transfer údajů, které procházejí tedy jiným eh, kanálem, Eh, než jak získali z NSA údaje o občanech, tak tyto údaje evropských občanů spadají pod právo Evropské unie a v důsledku toho musí být součástí určitého rámce. Jakým způsobem? Už máme několik různých nástrojů pro takovýto transfer. BCR, eh, potom různé eh, klauzule, smluvní a podobně. Pracovní skupina podle článku 29 se domnívá, že žádný transfer údajů, eh, pokud je jiný než ten, který je stanoven už v těchto eh, právních eh, nástrojích, nemůže být využíván pro obecné předávání údajů a že předávání údajů může být jen velice konkrétně limitované. Jedná se tu tedy o mm, například výjimku kvůli bezpečnosti určitého státu a tyto výjimky nemohou platit pro, pro masivní, obecné a nerozlišené sledování osob. A samozřejmě zapotřebí posílit posílit eh, ty podmínky, které platí pro eh, podniky Eh, které předávají údaje o eh, osobách z Evropské unie do eh, Spojených států. Například můžeme se pokusit omezit různé výjimky, například v různých smluvních klauzulích a PCR a podobně. Můžeme tedy posílit nástroje, které máme, omezit výjimky. A pak eh, otázka střetu práva, eh, tedy podniků, které využívají tyto údaje a eh, práva jako takového, tak bude pro ty podniky obtížnější. Mnohem hůře budou řešit. Jaké jsou tedy návrhy, které pracovní skupina podle článku 29 předkládá. Je to analýza, která je relativně jasná, bych chtěla říct, protože vyplývá z našich současných principů a to je, že masové sledování není možné na základě našeho právního rámce a ty nástroje, které nyní máme, neumožňují eh, široké předávání údajů a umožnění masivního a nerozlišitelného Ehm, přístupu k údaju o evropských občanech. Co je ale teď zapotřebí učinit? Jaká řešení máme přijmout? Co navrhuje pracovní skupina podle článku 29? Abychom napravili praxe, které pravděpodobně takto dnes existují. Tyto praktiky existují mezi Evropou a Spojenými státy samozřejmě, ale také neskrývejme si to, že těmto předáváním údajů dochází také v rámci Evropy mezi spravodajskými službami v Evropské unii, o evropských občanech a jedná se o přenos tedy z jednoho státu do druhého. Za prvé navrhujeme v této souvislosti, aby zde byl princip transparentnosti. To je princip, který je zapotřebí posílit. Transparentnost e, týkající se praxe veřejných a soukromých subjektů, které sbírají a zpracovávají tyto údaje a dále předávají. Co se týče eh, činnosti služeb, spravodajských eh, služeb, nám připadá velmi důležité, aby zde bylo více transparentnosti, samozřejmě do té míry, která je umožnitelná, aby tyto podmínky zde byly stanoveny pro eh, tyto spravodajské služby prostřednictvím zpráv, které provádějí se, ale měly by se v mnohem vyšší míře, jak v Evropském parlamentu, tak ve vnitrostátních parlamentech. A také to chce více transparentnosti u, u hospodářských subjektů, které sbírají ty zdroje, které provádějí ten sběr údajů, aby také mm, mohli s nimi pracovat, protože se jedná o údaje nazbírané především velkými internetovými eh, subjekty, eh, a, pra- a kteří s nimi pracují. Takže je zapotřebí posílit povinnost transparentnosti ohledně účelu, e, sbírání těchto údajů, ohledně ochrany osobních údajů daného člověka, kdo je zodpovědný za jejich eh, zpracování. To znamená, že je tu zapotřebí mít nařízení od roku 2015 by mohlo být přijato a mohlo by být tedy uloženo toto všechno eh, těm, kdo zpracovávají a sbírají údaje. E, s cílem transparentnosti se také domníváme, že návrh e, použití článku 43a je velice dobrý, protože tento článek umožňuje, aby administrativní nebo soudní orgán e, jiného státu mohl požádat o vstup nebo přístup k údajům o určitého evropském občanu. A tento přístup nemůže být přímý. Tento přístup eh, musí být filtrovaný, to je nutné, eh, prostřednictvím vnitrostátního evropského orgánu eh, podle rámce a podle způsobů, které budou předem stanoveny. Aby se prostě předešlo tomu přímému přístupu orgánu jiného státu k přístupu tedy k mm, osobním údajům občana z jiného členského státu. To je tedy, co se týče transparentnosti. A za druhé je zapotřebí mít silnou kontrolu. Kontrola zpravodajských služeb musí být posílená. A proto návrh eh, podle článku 29 je zajímavá, protože umožňuje také, aby kulturně rozlišné eh, orgány či subjekty, jak bych to řekla, eh, od Velké Británie až po Polsko, pokud si mohu dovolit jmenovat tyto eh, dva členské státy jako představitele určitého spektra. Takže to jsou státy pocházející z jiné kultury, ale je zásadní, abychom měli vytvořenou efektivní kontrolu, vnější kontrolu práce zpravodajských služeb eh, tak, aby tyto orgány, eh, které ochraňují údaje, zde mohly sehrát svou úlohu. A to si myslím, že je důležitá věc, například ve Francii, se snažíme například eh, toto uplatnit v zákonu o spravodajství, o spravodajských službách, právě tento prvek tam chceme zavést. No a eh, podle mm, naší práce v pracovní skupině podle článku 29 je zapotřebí vyjednat mezinárodní dohodu ohledně společnosti mm, sledování mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Samozřejmě, že potíž spočívá v tom, že toto téma eh, spočívá eh, z velké části ve vnitrostátním eh, právním řádu, vnitrostátních kompetencích. Ale nemusíme využívat nástroje, které máme, tak, aby eh, podniky, které nyní eh, mohou říci, že jednají uspokojeným způsobem podle svého vnitrostátního práva, Eh, tak abychom mohli říci, že eh, my můžeme ještě mít nějakou mezinárodní takovouto dohodu ohledně eh, masového sledování nebo získávání údajů. My tu máme jakýsi mm, zastřešovat jako zastřešovací dohodu ohledně soudní spolupráce. Možná by bylo dobré do této zastřešovací dohody začlenit i toto téma Ehm, bylo by tam možné začlenit toto téma vnitrostátní bezpečnosti. Nevím, zda by to šlo, ale mohli bychom mít takový text, který by byl eh, na vyšší eh, úrovni platnosti než ty stávající eh, dokumenty, které máme, aby nedocházelo ke konfliktu norem a to tak, abychom měli vyřešený to vztah například i mezi Spojenými státy a Evropskou unii ohledně přístupu k údajům občanů Evropské unie. Takže, dámy a pánové, to bylo velice stručně to, co jsem chtěla říct tomuto tématu. Pokud mohu, ještě přidám poslední poznámku. Tato poznámka není právního typu a já bych eh, vám ji chtěla tady předložit. Ano? My tu máme jeden základní problém a myslím, že vy ho máte taky a to, že je zapotřebí, aby si naši spolupčané uvědomili riziko, jaké toto všechno představuje, toto masové sledování. Protože, jak jsem říkala, potíž spočívá v tom, že to sledování už tu je prostřednictvím určitého eh, zacílení, eh, prostřednictvím údajů, které po sobě zanecháváme takže je zapotřebí, abychom si my a naši spoluobčané, aby si uvědomili, jaké nebezpečí přináší tato, to, tato společnost sledování a abychom eh, tyto, toto nebezpečí nějak omezili. Děkuji. Eh, musíme to eh, uzavřít ve 12.30. Já jsem ještě chtěl poskytnout prostor příspěvkům stínovým zpravodajům a kolegům a dávám prostor na odpovědi, takže No, vezmeme to uh, řádně po pořadě. Nejdříve Kristýn a potom Juan Fernando a Jan asi také bude si chtít vzít slovo. Takže uh, udělejme to v tomhle pořadí. Uh, vidíte, chce se ptát hodně lidí, takže budeme potřebovat tady hodně času. Všichni přítomní se chtějí zeptat, takže Kristýn nejdříve. I merci, madame la Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, eh, paní předsedkyně, za vaši prezentaci, která je nesmírně poučná. Vrátím se ke generál, k obecnému kontextu. A e, to je, jak se bránit teroristickým činnostem. Musíme zajistit právo na bezpečnost u všech. A vy jste správně připomněla, že není ani vhodné, abychom opomíjeli individuální svobody. Bezpečnostní služby e, v tom nemohou být výjimkou. Je tedy nutné, abychom posílili záruky ohledně přístupu Eh, k těmto údajům, aby, aby byla kontrolní činnostmi. Ohledně uchovávání eh, údajů, tu máme směrnici, které, která ukazuje na proporcionalitu a eh, podmínku potřebnosti nebo nutnosti uchovávání a, nebo mm, přístup a udržování těchto údajů se může provádět jen když to není obecné sledování, když je dobře směřováno, omezeno. V tom pracovním dokumentu, který jsme používali tedy k tomuto slyšení, mohu citovat, musí být jasné, že to, co se týče eh, přenosu osobních údajů s pravodajskými službami nebo sbírání eh, osobních údajů těmito službami, je zapotřebí, aby zde byly jasné eh, záruky. Můžete nám říct něco konkrétnějšího ohledně tohoto právního základu těch, těch podmínek? A jak je začleněn jak je začleněná tato otázka vnitrostátních spravedlických služeb do kontextu Evropské unie a této legislativy. Vážení kolegové, tohle to byl opravdu velice dlouhý e, proslov původně. A opravdu nebudeme mít moc času, e, máme do 12, takže opravdu je to, e, jsme velmi pod časovým tlakem, nechtěl jsem vás přerušovat, řečníci tedy říkám, a, a takže Kristýn, máte pravdu, ale e, prosím vás všechny o minutu, abychom opravdu dostali odpovědi. Protože vím, že ty odpovědi jsou e, velice žádané. Budete muset, protože nemáme čas, e, tlumočníci odejdou. Takže všechny otázky, ale opravdu jednu minutu. Dobrá, děkuji, Klode. Já se opravdu pokusím se omezit na minutu. Jako eh, právní odborník si říkám, eh, že každý právní systém je připraven eh, na přesně k tomu, aby odolal akorát určité úrovni nedostate, tedy neposlušnosti a nedodržování. Ve vašem doporučení mi chybělo, jak Eh, bychom mohli stimulovat takové reformy v každém eh, členském státě a v jeho právním systému, abychom zabránili tomu, aby eh, každý, každá informace, každý údaj, který byl nelegálně zachycen ze strany soukromých zájmů nebo veřejných bezpečnostních agentur, aby, aby tohle eh, se nemohlo použít před soudním systémem. Každý údaj, který byl nezákonně zachycen, aby eh, eh, se to vůbec nedalo ověřit před soudem. To já bych doporučil osobně. Děkuji za konkrétní otázku, Juane. Teď Monika Holmajer, prosím. Já bych se chtěla zeptat na nové technické možnosti. Já jsem eh, tak trochu měl a problém, eh, že při sběru dat eh, tak obecně platí předpoklad viny, prezumpce viny u, u občanů. A v současné době máme, já když stanu Kasperský jako antivirový program a zkontroluji si počítač každý den, jestli jsou tam na něm věry, tak doufám, že tenhle program také eh, ten malware eh, eh, mm, odstraní. To tež existuje ze strany bezpečnostních úřadů. Prostě tak, aby jednotlivci nemohli nahlížet, ale jde o to, abychom byli schopni odhalit ty mimořádně nebezpečné pachatele trestné činnosti. Já bych chtěla vědět, jak se k tomu stavíme, protože tady nemůže být ovocná prezumce viny, Mezi 50 miliony najdete 150, eh, podobně jako eh, to lze udělat u nějakého eh, virového skenu. Čili to je i jedna věc. A potom poslední otázka USA a Evropa. A když říkáte, že data evropských občanů podléhají evropskému právu na amerických serverech, tak se ptám, jestli eh, data amerických občanů na evropských serverech eh, podléhají eh, v americkém právu. K tomu bych ráda vaše stanovisko. Děkuji, děkuji Moniko za stručnost. Teď Jan, prosím, Jan Albrecht. Děkuji, já mám dvě věci. nějaká pracovní skupina mezi členskými státy pro eh, mm, návazné kroky k eh, dohledu nad prací eh, výzvedných služeb v Evropě, protože my proto nejsme kompetentní a mm, mm, pro instituce Evropské unie otázka opravdu zní, jak se snaží státy, národní parlamenty nebo eh, příslušné dohledové orgány eh, si vyměňovat informace o eh, možných standardech pro evropskou úroveň. A možná, že druhá věc je zřejmé, že se zaměřujeme tady na politiku vůči Spojených stát, vůči Spojeným státům, a to je samozřejmě velice důležité, ale zeptal bych se také, co se děje ohledně toho poznatku na to, co se děje mezi členskými státy Evropské unie. Neexistuje žádná eh, definice národní bezpečnosti. Takže já si prostě myslím, že eh, tahle výjimka tady to můžeme udělat, co chceme. Můžeme si dělat, co chceme, když tomu řekne výjimka pro národní bezpečnost. A to je vlastně nakonec konec naší unie. Nevím, jestli uh, to takhle také chápete, ale prostě zřejmě eh, se to děje, protože všechno můžeme potom eh, zamaskovat jako národní bezpečnost, když to nekontrolujeme. Takže otázkou je, jak lépe kontrolovat uplatňování eh, smluv, když jde o tu národní bezpečnostní výjimku. Výjimku pro národní bezpečnost. Děkuji, Jane. Teď Mario Larsten. Děkuji, děkuji eh, za tu velice důležitou zprávu. Musím říct, že zcela souhlasím už s eh, otázkami eh, položenými Janem a dalšími k té národní bezpečnosti, protože myslím, že ta výluka pro národní bezpečnost by se mohla uplatňovat zejména ve ženských státech. Příliš často bez jakékoliv příležitosti pro to, aby Hm, parlamentní výbory nebo jiný eh, způsob dohledu eh, hm, tohle mohli sledovat. To je velice důležité. Například údaje eh, schromažďované policií v dopravě, ale automatizované systémy, se sbírají dopravní informace, včetně fotografií nebo videí lidí v autech. A není nic, co by kontrolovalo, jestli se ta data nepoužívají pro eh, různé eh, jiné účely. Protože je to v eh, policejním systému. To je prostě nevybíravé sledování. Takže jakým způsobem tohleto sledovat, to sledování uvnitř právního systému? Děkuji, Marie Kristýn. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vy jste v tom minimálním eh, čase schrnula eh, ty základní problémy. Eh, já jsem skutečně zneklidněná a nevím, zda může Evropská unie zajistit takovou to Eh, ochranu. Já teď vidím to, eh, že my eh, pokračujeme ohledně Smart Border a u dalších věcí, ale jsme zablokováni u ochrany údajů. Já teď nevím, jak dosáhnout lepší spolupráce, možná i s Radou Evropy, abychom se dostali dál. Zejména je pro mě důležité co jste říkala v poslední poznámce. Ta si myslím, že je zásadní. Vzhledem k vývoji technologie, ochrana občanů je v zájmu občanů samotných. Jsou to různé potíže, ano. Chceme být obezřetní, chceme být efektivní. Máte už nějaké návrhy Eh, ohledně této věci, kterou jste zmínila úplně na konci, protože to je úplně eh, to, se považuji za nejdůležitější. Thank you very much, colleagues, and particularly for... Já mnohokrát děkuji kolegové za všechny tyhle důležité dotazy. Takže Izabel, prosím, pokus se odpovědět a, a uzavřít to celé. Take the paper away. Pardon, excusez-moi. Euh, alors, je réponds brièvement. Takže stručně se pokusím odpovědět. Ohledně mezinárodního eh, převodu eh, údajů. Současné nástroje neumožňují žádný právní základ pro takovýto přenos údajů, který by byl přímým mezi podniky eh, tak jak se to konalo prostřednictvím eh, amerických tajných služeb. Takže pokud chceme legalizovat takovéto praxe, potřebujeme na to nový nástroj, nějakou mezinárodní dohodu mezi EU a Spojenými státy. Za druhé, co můžeme udělat, abychom měli jistotu, že podle našich základních práv dohled nebo sledování bude zacílené, nebude obecné? To je základní otázka, kterou musíme řešit ve svých jednotlivých vnitrostátních právních rámcích. Jednou z odpovědí je právě to, co můžeme žádat od veřejných a soukromých aktérů. Co s ním, co s těmi údaji chtějí dělat? Co je cílem sběru těchto údajů? Protože mnoho eh, v současnosti takovýchto situací, kdy se sbírají údaje, to jsou takové, eh, takové krabice, o kterých se nic neví, jsou to blackboxy. A je tedy zapotřebí vědět, proč se ty údaje sbírají. A návrh reglementace se má obírat právě tímto směrem. Za třetí, prezumpce viny. No já jsem to nemyslela tak, že se budou sbírat všechny údaje o všech eh, lidech. Chtěla jsem říct, že ta nová technologie umožňuje, jak to nikdy předtím nebylo možné, sbírat, pozbírat údaje nesmírně rozsáhlým způsobem. Všichni, kdo letěli letadlem, všichni podezření, předezřelí z toho či z onoho. A tímto způsobem, když se masově sbírají údaje, se tam nutně dostanou i lidé, kteří nemají nic společného s nějakým teroristickým rizikem. A právě proto de facto Každý z nás eh, v důsledku se stává eh, předpokládaným eh, vynikem. Ano, samozřejmě zapotřebovat proti terorismu, ale obecně se to projevuje tím, že všichni jsme chápáni jako případní jako případné cíle sběru údajů. Jak tedy vyřešit vnitrostátní i evropskou otázku, nejen transatlantickou, já nevím, jestli je tu nějaká pracovní skupina eh, mezistátní, která by se zabývala vnitrostátní bezpečností. Mohu vám říct jen to, že francouzský parlament včera přijal usnesení prostřednictvím Senátu, žádá tedy aby vznikl zákon, nějaká právní norma, která bude schrnovat všechny tyto aspekty eh, do jednotné právní normy. A to je důležité, že se parlament tímto zabývá. A za druhé je zjevné, že v našich vnitrostátních právních řádech můžeme posílit kontrolu nad spravodajskými službami. Například to my jsme právě žádali ve Francii. A to je diskuze, která v současnosti probíhá ve francouzském parlamentu. Poslední poznámka ohledně eh, informovanosti veřejnosti, aby to, co mm, šíříme, aby to nebyly mm, tak odborné eh, informace, aby se dostaly, aby byly pochopitelné eh, pro evropské občany aby věděli a chápali, že se jedná o naše společné demokratické dědictví, dědictví našich hodnot. Eh, myslím, že všude v evropských zemích přemýšlíme, jak správně toto komunikovat. A myslím, že je zapotřebí, abychom měli veřejnou diskuzi k těmto tématům. Jsou to i združení, nevládní organizace, eh, které se tímto tématem zabývají. A to si myslím, že nám pomáhá každopádně, aby si lidé více uvědomovali eh, tuto tématiku a také, aby to opravňovalo k dalším zárukám, eh, které mohou být poskytovány jedincům ohledně těchto, těchto problémů. Děkuji. Okay, thank you very much and thank you. Dobrá. Děkuji vám a děkuji vám, že jste mezi nás dnes přišla. Myslím, že eh, jedna z hlavních otázek, eh, zejména eh, když vás tady tak poslouchám dnes, je otázka a nerovnosti mezi právě námi a nás a USA. Na tohle se ptají poslanci, ale tohle je prostě ten základní to základní téma, které se tady týká. Já děkuji vám, že jste přišla a děkuji eh, poslancům také.